Okay, I think we've got enough. Dámy a pánové, už se nás zde sešlo dost, takže můžeme začít. Jednak přijetí pořadu jednání, prosím. Námitky nevidím. Tedy dobrá. Teď eh, tedy sdělení ohledně trialogu. Škoda, že tu nikdo není, ale počítám, že ti, kdo se o to zajímají, se mohou podívat na webstream. Takže nejdříve k eh, statistickému programu 2013 až 17 zde došlo k ukončení jednání a podle článku 73 vás tedy informuji o tomto faktu. ty poslední součásti byly vyřešeny písemně a teď už máme kompromis s radou. Takže pokud nebudou frakcemi vzneseny námitky během tohoto zasedání, pak eh, kompromisní návrh zprávy bude předložen na lednovém zasedání pléna. Děkuji eh, všem kolegům, kteří se podíleli na tomto procesu. Pokud jde o kapitálovém nařízení, eh, zde probíhal eh, velice obsáhlý politický trialog během štrasburského týdnu, například pokud jde o bondové finance, řízení v krizi a další témata, na kterých jsme eh, identifikovali všechny body neschody. Přiřadili jsme jednotlivým stranám, které pak mají vypracovat návrhy pro, technickou, eh, pro technická jednání, přičemž další trialog proběhne 11 kde, jak doufáme, dospějeme závěru. Během zeleného týdne proběhla delegace výboru Ekon do Itálie, kterou řídil pan Stolojan, místopředseda našeho výboru. Eh, na, této, na, to, na tomto zasedání proběhla velice plodná diskuse s různými zástupci veřejné zprávy, zástupci parlamentu a eh, zástupci regulačních orgánů. Řešila se témata související s italským hospodářstvím, ekonomikou, byla vydána pak tisková zpráva, velmi podrobná, kde je přesně uvedeno, s kým se delegace setkala, takže si ji přečtěte pakliže se zajímáte o další podrobnosti. Rovněž vás chci informovat, že pan místopředseda zopakoval pozvání ze strany tohoto výboru k eh, hospodářskému dialogu s italským ministrem financí což, jak doufáme, stihneme také ještě do konce roku. Takže to by byla sdělení předsedkyně. A nyní se s velkou radostí dostáváme k bodu 3. Výměna názoru s Hansem Hogerforstem, s předsedou Rady pro mezinárodní účetní standardy IASB. Víme, že to není vaše první návštěva u nás. A jak víte, já jsem se o účetní standardy zajímala po velmi dlouhou dobu, protože jsou velmi důležité v kontextu finanční krize, bankovní stability a tak dále a tak podobně. Takže vítejte na našem výboru. Máte 10 až 15 minut na krátkou prezentaci na úvod, po které budou následovat otázky a vaše odpovědi. Omlouvám se vám za nevalnou účast ze strany našich členů. Předpokládám, že všichni mají tolik práce s vlastní agendou, že nemají na to zasedání čas. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jako vždy je pro mě privilegií být zde v tomto velmi důležitém parlamentu. Jak říkáte, ano, je zde málo poslanců, nicméně já chci říci, že, na, že pokud jde o příznivce účetních standardů, tak se jich sešlo přece jenom hodně. Faktem je, že toto téma je velmi komplexní, komplikované, na druhou stranu je však také velmi důležité. Finanční krize nám ukázala, že potřebujeme vyšší transparentnost v oblasti finančních trhů, což je přesně to, čím se zabýváme. Naše standardy, naše normy vytváří komparabilní finanční eh, reporting a vytváří transparentní prostředí po celém světě. Penzijní fondy a další institucionální investoři musí mít možnost celosvětově investovat do bezpečných prostředků. A právě naše standardy jim zajišťují tuto ochranu, kterou tak nutně potřebují. Nadnárodní korporace, kromě toho, chcejí mít také jednotné účetnictví, eh, chtějí mít jednotné účetnictví ve všech svých pobočkách. Regulátoři a tvůrci politik pak chtějí rovné podmínky pro finanční reporting. A to je jeden z hlavních důvodů, proč komuniké G20 podporují práci IASB a vyzývají po rychlejším přesunu směrem k, ke globálním účetním standardům. V posledních deseti letech jsme dosáhli obrovského pokroku směrem k takovýmto eh, univerzálním standardům. Ehm, nyní více než 100 zemí používá standardy IFRS, včetně eh, více než dvou třetin G20. Zhruba polovina všech eh, Fortune Global 500 společností IFRS rovněž používá. Bylo to právě rozhodnutí Evropského parlamentu v roce 2002, které změnilo podmínky hry v uvozovkách směrem k přijetí IFRS od roku 2005 a to vlastně spustilo současný proces změny. Pakliže někde chceme najít příklad evropského, eh, evropského vedoucího eh, evropské vedoucí angažovanosti v oblasti globálních finančních regulací, tak to bylo přesně toto. Evropského příkladu se pak přidrželi Jižní Amerika, Mexiko, Kanada, Samozřejmě je zde také celá řada společností, které zatím tyto standardy nepoužívají. Dále Karibik, eh, oblast Austrálie a Ázie, růstové ekonomiky v Ázii, většina Afriky, Evropa a eh, i, ne, eh, i země mimo Evropskou unii, například Rusko nebo Turecko. Faktem je, že mnoho důležitých ekonomik se ještě k IFRS přesouvá, ovšem k tomu se teprve dostanu. Jak vypadá naše organizace IASB? Jsme připravenější eh, dnes, než jsme byli v minulosti, být eh, centrem pro globální účetnictví? V posledních letech se eh, zlepšila celá řada aspektů našeho řízení. řízení. Vím, že parlament komentoval jeho nedostatky. V roce 2009 jsme vytvořili dohledovou radu, která se stává z veřejných institucí, jako je například Evropská komise, SEC nebo IOSCO, kteří určují eh, členy a dohlížejí na naši aktivitu. IASB eh, je organizace, která je přesvědčena, že veřejný dohled je velmi důležitý. Naše zodpovědnost vůči veřejným orgánům je zcela přirozeným doplňkem naší nezávislosti, jakožto orgánu určujícího standardy a s tímto systémem jsme také velmi spokojeni. Evropské zájmy se zastupují, jsou zastoupeny na všech třech úrovních naší organizace. Evropa má v současnosti zhruba třetinu křesel v IASB a zhruba jednu třetinu v našich dozorčích orgánech. Předseda IASB, tedy já a e, předseda e, našich trustees, což je pan Michel Práda, jsou Evropané. Evropská unie je pak na našem dozorčím, v našich dozorčích orgánech zastoupena komisařem Barnierem. E, tato rada se setkává s vedením IASB a s ostatními dozorčími orgány alespoň jedenkrát ročně. My dozorčí radu informujeme o všech našich činnostech a já osobně se také snažím navštěvovat alespoň jednou ročně Evropský parlament. Ačkoliv jsme zlepšili vlastní zprávu, stále se snažíme být inkluzivnější a proaktivnější, pokud jde o splňování potřeb eh, lidí, které zastupujeme. Dovolte mi to vysvětlit. Jak víte, IASB strávila mnoho času v poslední dekádě společnou prací s eh, agenturou USFASB, což je náš Eh, americký partner, abychom zajistili konvergenci našich standardů. G20 a Evropská unie nás v této aktivitě podpořili, tak abychom co nejdříve měli jednotnou sadu eh, globálních standardů. A tento konvergenční program se nyní dostává ke svému konci. A tím se zároveň eh, dostává nakonec to bilaterální partnerství, které jsme navázali s našimi americkými kolegy. Místo něj Teď budeme mít multilaterální poradní skupinu eh, národních eh, institucí pro tvorbu standardů a regionálních organizací, jako je například European Financial Reporting Advisory Group neboli EFRAG. Eh, návrhy této skupiny která bude známá jako Accounting Standards Advisory Forum neboli ASAF, byly zveřejněny minulý týden a co nejdříve se budeme snažit je implementovat. Tato skupina bude i nadále působit jako velice důležitý poradenský orgán IASB. A rovněž nám bude pomáhat řešit eh, jednotlivá doporučení, která se objeví například provádění podrobnějších analýz nákladů a eh, výhod, rovněž s přihlednutím ke spolupráci s Amerikou. V minulém roce jsme pak také nastínili hlavní témata našeho budoucího pracovního programu. Vnímáme zde hlavně tři aspekty. Jednak po období, kdy jsme se v posledních letech eh, hlav, eh, zejména měnili, nás žádají jednotliví zástupci finančního sektoru o období klidu, tak aby si mohli zvyknout na nový systém finančních standardů. Jednak se objevila podpora IASB pro eh, koncepční základy našich standardů. To znamená, v příštích letech budeme přepracovávat naše koncepční rámce, které představují základní smysl, základní koncept naší práce. A nakonec eh, byli jsme požádáni o eh, přehodnocení jednotlivých standardů IFRS, eh, pokud jde o Evropu a další regiony, my si to plně uvědomujeme, je potřeba zaměřit se na země, které používají IFRS, i na země, které se zavázaly IFRS používat. Ovšem, než se k tomuto novému pracovnímu programu dostaneme, musíme nejprve ukončit ty projekty, které nám ještě zbývají z toho programu stávajícího. Čtyři zbývající projekty, které zde máme, máme uznávání příjmů, leasingové a finanční nástroje, a pak je zde ještě čtvrtý projekt, což jsou pojišťovací smlouvy, eh, což je tedy primárně projekt IASB. Ty předchozí tři jsou hlavně projekty FASB. Pokrok je znát, ovšem vel, eh, velmi často je za cenu eh, velkého množství práce. Nicméně my jsme nikoli, nikdy neobětovali kvalitu, pakliže jsme chtěli dosáhnout rychle některých cílů, například ve spolupráci s našimi americkými kolegy. Dnes eh, nechci zabíhat do podrobností o těchto projektech, samozřejmě rád vám zodpovím jakékoliv dotazy, které budou položeny. Chci vás pouze varovat, že za vámi možná půjde, přijdou někteří z leasingového průmyslu a vidím, že za někým už chodí, eh, protože oni chtějí ty leasingové standardy, které připravujeme, změnit tak, aby měli určitou výhodu. Protože eh, leasing má často velmi blízko k půjčkám, má velice výraznou finanční komponentu a momentálně se neobjevuje na výsledovkách společností. Ovšem nezapomínejte prosím, že nemluvíme o drobných penězích. Celosvětový trh leasingu pro vybavení má hodnotu celosvětově zhruba 600 miliard dolarů. Většina z toho se neobjevuje na výsledovkách, ačkoliv se v podstatě jedná o půjčky. A my chceme, aby i investoři byli schopni, byli, měli možnost tyto významné položky e, e, vidět na výsledovkách a vědět, vědět o nich. Od úderu finanční krize se mnozí z nás potýkají s velkými dluhy a právě proto očekáváme vaši plnou spolupráci v tomto transparentnění eh, situace leasingu. Momentálně očekáváme rozhodnutí ze strany Spojených států také v souvislosti s IFRS. USSEC dlouhodobě podporuje veškerou naši práci. V roce 2007 SEC e eh, uznalo kvalitu standardů IFRS, kdy umožnilo i neamerickým službám eh, kotovaným na americké burze eh, používat reporting na základně IFRS. Odhaduje se, že více než 500 společností, které jsou mnohdy evropské a jsou kotované na americké burze, už IFRS používají. To je velmi důležité a je důležité, aby toto privilegium bylo zachováno i do budoucna. Bohužel rozhodnutí o používání IFRS americkými společnostmi zatím nebylo uděle, učiněno. SEC chtělo toto rozhodnutí učinit v roce 2011, ale v červenci toho roku uvedlo, že to rozhodnutí opět odloží, což bylo velké zklamání. Doufáme, že v roce 2013 už budou zprávy v této věci lepší. Vzhledem k tomu, mimo jiné, že očekáváme, že prezidentské volby snad už zítra skončí. Spojené státy americké mají velký podíl v naší organizaci a my bychom rádi, aby tomu tak bylo i do budoucna. Rovněž Eh, aby globální standardy, které chceme nastavit, byly kredibilní, je důležité, aby i v této oblasti brzy došlo k pokroku. Ovšem absence tohoto amerického rozhodnutí není pro důvodem, abychom i my ostatní pozdržovali svá vlastní rozhodnutí. Jak jsem už nastínil, do budoucna eh, jsou mé názory spíše optimistické, protože eh, užívání IFRS stále více blíží Eh, tomu, čemu bychom snad mohli říkat kritické hmotnosti, nemyslím si, že by hrozilo, že by se standardy IFRS přestaly zcela používat. Doufám, že jsem zcela jasně řekl, že jsme velmi ambiciozní, pokud jde o prosazování eh, globálních standardů. Jako takový jsme připraveni spolupracovat velice úzce s rozhodovacími orgány na evropské úrovni, jako je například Evropský parlament. Toto je má druhá návštěva ve své funkci, od loňské, kterou zastávám od loňského roku a těším se, že i v budoucnosti vás budu moci informovat o pokrocích, kterých jsme dosáhli. Děkuji vám za pozornost a těším se na jakékoliv dotazy. Děkujeme vám, pane kolego na jedné z nedávných schůzí koordinátorů frakce EPP trvala na tom, že bude chtít slovo jako první, ovšem zatím e, se mi tady nikdo z EPP nehlásí, že by chtěl mluvit. Jean-Paul? Ani Jean-Paul. No dobrá, tak jenom abyste věděli, že jsem vám to nabídla. Ale ne, přece jenom Werner. Tak já tady začnu. Děkuji mnohokrát. Děkuji předsedovi protože již minulý rok jsme si od vás vyslechli, jak je to všechno obtížné eh, dosáhnout v rozumném období rozumného pokroku. A bankovní a finanční krize ukázala, že hodnotící měřítka, co se týče bilancí a rizik, jsou tak rozdílné že u jednotlivých bankovních <clears throat> ústavů vždycky z toho vzešla dvojí číslo bilance podle toho, podle jakých standardů se bilancovalo. Čili já bych se od vás rád odvěděl, jaké nejpříznačnější příklady v bankovní krizi se vyjevily, které musí být vyřešeny. That's a very good question. To je výborná otázka. Já si myslím, že úplně nejúžasnější na tom je, že když se podíváte na rozvahu bank ještě před krizí, když jste se tehdy tedy podívali na jejich rozvahu a podívali jste se na jejich účetnictví, tak už tehdy bylo úplně jasné, že většina bank po celém světě nemá v podstatě žádný kapitál. A pokud nějaký měli, tak eh, to byl spíše kapitál bona fide. Takže zpětně je velice jasné, že banky neměly dostatek kapitálu. Teď už to víme a proto měníme ty standardy. Ale je neuvěřitelné, že to tehdy neviděli investoři. To je první překvapivá věc. A další věc, která byla také jasná, je, že naše současné standardy bankám příliš usnadnily prodlužování uznání skutečných ztrát ve svých rozvahách. Mohly ty ztráty strašně dlouho skrývat. A proto se dostáváme eh, k novému modelu, k modelu založeném na očekávaných ztrátách a ne na ztrátách, ke kterým už došlo a podle kterého by banky měly být schopny takovouto situaci odhadnout mnohem dříve. To je, myslím, nejdůležitější změna eh, v těch účetních pravidlech, eh, ke které v současné době dochází, abychom řešili krizi. Děkuji. Eh, ze socialistů tady nikoho nemám, nebo ano? Děkuji mnohokrát, děkuji vám a za to, že jste k nám přišel a děkuji také za informace, které jste nám dal, mm, co se týče vaší práce. Konvergence účetnictví je zcela zásadní proto, abychom mohli vyváženým způsobem regulačně zasahovat. Stále ještě nebyla završena práce v červnu roku 2011 eh, se něco nastartovalo, od té doby prostě máme jenom zprávy, že práce pokračují, či musí pokračovat, ale já bych se rád dověděl, jaké elementy jsou teď aktuální. Zda máte prostě nějakou agendu eh, se stanovenými termíny a eh, co se tedy děje od té doby. Také by mě zajímalo, zda dojde ke konvergenci protože když se budou definovat normy, je třeba, aby se to zohlednilo ve konvergenci. To by mě zajímalo, co v tomto hodl, ohledu hodláte činit do budoucna. A co činí eh, advisory group? Zajímalo by mě její složení. Eh, Kromě toho, eh, jelikož jsme v Evropském parlamentu a víte, že my velice eh, dbáme na transparentnost, eh, rádi bychom a také věděli, jak to vypadá s aktivy souhlasím v souvislosti s přírodními zdroji. Také víme, že je třeba, aby i toto bylo zohledněno v systémech vyučtování. Čili mě by zajímalo vědět, co tedy plánujete v tomto ohledu. Uh, uh, Děkuji za tyto otázky. Já si myslím, že máte pravdu v tom, že konvergence nebyla dokončena tak brzy, jak jsme doufali. A to ze dvou důvodů. Za prvé, je velice nesnadné se dohodnout, když máte dvě rady, které stanoví standardy světovou a americkou. Dovedete si jistě představit, že Bazilej 3 by musela být, kdyby musela být vyjednána dvěma různými výbory, to by nebylo vůbec možné. A proto nebylo možné to zvládnout včas. Navíc nám moc nepomohla skutečnost, eh, že Spojené státy se ještě eh, nerozhodly, že přijmou IFRS. A když začalo být jasné, že SEC se také nerozhodne tenhle rok, tenhle rok, tak bylo stále těžší přimět americkou radu, aby souhlasila s tím, co jsme mi navrhovali. Já jsem teď mluvil o tom novém modelu založeném na předpokládaných ztrátách. To bylo přesně jedna z otázek, kde jsme dospěli ke konvergenci a potom v červenci tohoto roku se FSB rozhodli, že eh, si vlastně tím nejsou úplně jistí a že to asi udělají jinak. A tím pádem ke konvergenci nedošlo. Já myslím, že by k tomu bývalo nedošlo eh, v době, kdy se předpokládalo, že Spojené státy s námi už brzy budou souhlasit také a že se dohodneme. Takže zatím eh, nám docela dobře jde spolupráce na leasingu, uznávání příjmů a doufáme, že ty standardy budou připraveny někdy v blízké budoucnosti. Tam se to vyvíjí dobře. Eh, máme takovou multilaterální poradní skupinu Důležité je, že jsme to chtěli omezit na zhruba 12 členů. Měla by to být technická poradní rada, kde budou probíhat opravdu detailní technické diskuze, takže by tam nemělo být moc lidí. 12 nám vzalo docela rozumné. Kdo budou tito členové, to ještě není rozhodnuto, ale v současné době máme na světě různá regionální uskupení AOSSG, IFRAD v Evropě, ten bude také členem skupiny. Samozřejmě potom máme takové skupení latinskoamerických rad pro standardy, takže tito se automaticky stanou členy této skupiny a potom tam samozřejmě přizveme také různé jednotlivce, pravděpodobně FSB, eh, Japonsko, také některé jednotlivé evropské země. A navíc to bude mít rotační systém, aby všichni měli šanci se tam nějakou chvíli dostat. Teď eh, v podstatě máme jenom takový hrubý náčrt této skupiny, jednáme o tom, ale to přesné složení se ještě musí vyjasnit právě během té diskuze, která v současné době probíhá s našimi členy. Pak ta otázka transparentnosti. Mluvíte asi o tom podávání zpráv jednotlivými zeměmi, o tom jsme mluvili i posledně. Já jsem vám tehdy řekl, že se podíváme na naší agendu a pokud eh, si ostatní budou přát, takže bychom to tam případně mohli zařadit. Ale upřímně řečeno, Zdálo se, že naše členy po celém světě to až tak moc nezajímá. A také se Evropská unie zřejmě rozhodla vytvořit regulační rámec, což možná bude úplně nejlepší způsob, jak to vyřešit. Takže myslím si, že tohle prostě udělat nedokážeme. Vidím že na tom pracují ve Spojených státech a že Evropská unie na tom také pracuje a myslím si, že to je asi nejlepší způsob. Děkuji, Wolf. Děkuji mnohokrát. Děkuji, že jste mezi nás přišla už po druhé a děkuji, že mm, prostě jste s námi zavedl tento pravidelný dialog. Za prvé souhlasím s vámi v tom, že bychom neměli vyžadovat konvergenci za každou cenu. Tam, kde to není slučitelné s našimi zásadami, tam prostě žádná konvergence nebude. Ale existují případy, kdy bez konvergence bychom se museli obývat zkreslení hospodářské soutěže. Příklad zavedení Bazilie 3, třeba, že to něk- američané přijmou, vede to k tomu, že některé faktory, u nás v běžícím roce jsou zaknihovány jako annual expense, zatímco v Americe se to dostává do odpisu, například výdaje za software a tak dále. A to zkresluje obrázek a znemožňuje komparabilitu. Eh, znamená to tedy nevýhodu hospodářské soutěže. Jak to chcete odstranit? A druhá otázka navazuje na to, co řekl již Antony. Konstatujeme, že dnes máme, co já vím, hrstku velkých finančních center. Tento počet v příštích 15 až 20 letech jistě citelně vzroste Mumbai, São Paulo a já nevím, kdo všechno ještě. Dubaj a tak dále. A proto bude rozhodující, abychom tam, kde se budeme skutečně snažit o to, abychom měli mezinárodní standardy, tam taky prosadili. Eh, při jednáních G20 jsme se domluvili na stejných cílech, ale v jednotlivostech při uskutečňování musíme dnes konstatovat, že se velice od sebe lišíme. Co tedy můžeme udělat pro to, abychom takové skupiny jako je G20, FSP a ISSB skutečně uh, silněji prosadili na mezinárodní úrovni. Děkuji. Thank you for this uh, question, Mr. Um... Děkuji, pane Klinci, za tuto otázku. Tady jsou dvě důležité věci. Jednak rovné podmínky pro všechny a potom přijetí po celém světě. Tak co se týká těch rovných podmínek, já si myslím, že naše finanční nástroje Ty naše standardy jsou většinou poměrně si blízké, myslím, že tam nejsou žádné zásadní problémy. E, největší dva problémy, které mě opravdu e, zklamaly, to je jednak e, ta stála otázka, o které jsem tady mluvil, a také velice smutné bylo, že jsme už měli dohodu s FSB, dohodu o tom, že banky by měly být nuceny mít na rozvaze uvedeny veškeré deriváty. I kdyby tyto byly kompenzovány jinými deriváty. My jsme měli pocit, že tyto, tyto nástroje, které Warren Buffett nazval masovými zbraněmi, finančními masovými zbraněmi, že by měly být vidět na rozvaze. Aby všechno bylo na rozvaze. A na poslední chvíli FSB rozhodlo, že stačí toto ponechat v poznámkách, což je podle mě velmi smutné, protože například Deutsche Bank by podle amerických pravidel měla o 30% menší rozvahy, nižší rozvahy než podle našich pravidel. Já si myslím, že ta, to naše pravidlo je lepší ukázat všechno jasně. Já myslím, že finanční krize jasně ukázala, že nelze být příliš transparentní. My jsme to ale vyřešili tak, že jsme eh, zharmonizovali ty dohody pro zveřejňování údajů, takže zkušený investor dokáže poznat rozdíly mezi, řekněme, Deutsche Bank a JP Morgan. Dá se to poznat i z těch poznámek. Ovšem bylo by samozřejmě mnohem lepší, kdybychom měli ty standardy stejné, kdybychom dosáhli konvergence. A potom skutečnost, že by to mělo být přijímáno po celém světě. Já jsem rád, že jste tady e, zmiňovali některé ty země, které by se mohly stát finančními centry, San Paulo v Latinské Americe, protože e, Brazílie už e, přijala IFRS, jsem na to opravdu velmi hrdý. E, Singapur je také velmi důležité finanční centrum. Oni to ještě nepřijali úplně, ale brzy tak učiní. Další vynořující se země, které nevím, jestli s ní brzy bude nějaké finanční centrum, ale Indonésie. On to také brzy přijme. Čína, ta se stane důležitým finančním centrem a už se také k IFRS velmi blíží. Takže my na tom pracujeme ale samozřejmě, že bychom si velice přáli, aby se k tomu připojili i Spojené státy. Ovšem to je rozhodnutí, které mohou přijmout pouze oni. A my nemáme moc velkou možnost je nějak ovlivnit. Já jenom vím, že je naprosto jasné, a američanům je to jasné také, že jediný kandidát na skutečné globální standardy je právě IFRS. Už jsme toho skoro dosáhli. Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že z dlouhodobého hlediska je v zájmu Spojených států, aby byly součástí toho systému. Pokud chtějí ten systém nějak ovlivňovat, tak se ho musí účastnit. Samozřejmě, že tohle je ekonomicky velmi nesnadná doba a není snadné v této chvíli žádat společnosti, aby měnili své systémy, takže to možná pro nějakou dobu trvat, ale já si myslím, že nakonec se k nám Američané připojí. Ovšem, jak říkáme to na nich. Dobře, tak já nevím, kdo bude mluvit eh, zásad první. Děkuji, děkuji, že jste dnes přišel mezi nás. My velice oceňujeme tu transparentnost. Kolega eh, se tady předtím ptal, na nějaké příklady nějakého podcenění nebo přecenění. Já nevím, jestli víte, že ve Velké Británii jeden kolega v parlamentu, Steve Baker, navrhl, aby říkal, že Světová banka Skotska byla přeceněna o docela velkou částku. Abychom tedy k ním byli féroví, tak oni to popřeli. Ovšem bylo to prohlášeno v britském parlamentu, tak by mě zajímalo, jestli víte o nějakých dalších takovýchto příkladech. Za druhé, je tady mnoho takových, kteří říkají, že snaha sloučit Jeferes eh, s americkými standardy povede k tomu, že se příliš vzdálíme od principů obezřetnosti a neutrality. Také eh, se tu říká, že to změní eh, výklad slov true and fair v našich směrnicích a s tím, že IFRS by možná nebylo úplně v souladu s zákonem. Souhlasíte s tím? Myslíte si, že by to mohlo vést k nějakým špatným výkladům toho slovního spojení členfé? A potom eh, mluvíte tady hodně o tom, že IFRS eh, by chtěl pracovat s tím konceptem předpokládaných ztrát a já myslím, že tady jde hlavně o nepředpokládané ztráty. Samozřejmě je dobré mít tady eh, dostatečný kapitál pro případy krize, ale a předpokládané ztráty, ale proč nemůžete eh, do těch standardů zapracovat nepředpokládané ztráty? Prostě je tam zapracovat automaticky, spíše než předpokládat nějaké ztráty a nepředpokládat, že se stane něco, co nečekáte. Já si myslím, že kdybychom počítali i s nepředpokládanými ztrátami tak, že by nedošlo k některým případům, ke kterým během krize došlo. Děkuji, já vám děkuji za tuto velmi zásadní otázku. Já jsem o tom sám hodně přemýšlel. Posledně jsem tu říkal, že kdyby investoři a regulátoři se bývali opravdu pořádně podíleli na ta čísla, tak nebylo tak těžké z toho poznat, že banky se nachází eh, ve velmi špatné situaci. RBS je velice eh, dobrý příklad. Já jsem v té době byl regulátor v Nizozemsku, regulátor cených papírů a přišlo mi to úplně neuvěřitelné. Takže co jsme udělali? Začali jsme procházet účtování. Ještě před všemi těmi reformami, o kterých jsem tady mluvil. A viděli jsme, že RBS neměla vůbec žádný kapitál. Byly 40-50 krát zadlužení. V podstatě jediný kapitál, který měli, byl kapitál Bonafide z předchozích zakoupených společností. Vždy, když eh, zaplatíte, tak si přidáte bonafide a v podstatě veškerý jejich kapitál, ne úplně veškerý, ale v podstatě velká část jejich kapitálu byla bonafide. To znamená velmi slabý kapitál. Jestli mají naše standardy jeden slabý článek, je to možná skutečnost, že je příliš snadné ponechat si v rozvaze kapitál bona fide a nikterak ho nespochybnit. To je příliš snadné. Ovšem, i podle současných standardů by tehdy kdokoliv býval mohl poznat, že jejich situace byla špatná. Proč k tomu nedošlo? Protože protože pravidla Bazile v podstatě umožňovaly bankám, aby riskovaly svá aktiva a když měli rozvahu na 100 nebo 1000, tak by tato kouzel, kouzlem byla zredukována na 200 nebo 300. V podstatě z toho kapitálu, který v podstatě žádný neměli, se najednou stal kapitál na 10-12% a tímto jsme se dostali do té krize. Teď byly ty Teď byly ty standardy vylepšeny, Bazilej byla vylepšena, možná vám to nepřijde dostatečné, ale aspoň něco děláme. Jak jsem říkal, vylepšujeme naše standardy, aby byly trošku předvídavější. Měly by naše standardy uložit bankám, aby měly rezervy pro nečekané ztráty. To my nemůžeme. Je pravda, že v několika zemích, já myslím, že v podstatě ve všech evropských zemích, podívejte se na Španělsko, na Irsko, na Spojené státy. Byly ty ztráty v systému mnohem větší, než mohl kdokoliv předpokládat. Španělsko mělo svůj zvláštní účetní systém, dynamické rezervy, který v podstatě nutil banky, aby měly určité rezervy pro budoucí ztráty. Nebylo to úplně podle pravidel, bylo to konzervativní, pravda, jakožto opatření, ovšem umožnilo to španělským bankám mít určitou rezervu navíc, jenomže nakonec se ukázalo, že tato rezerva byla zcela neadekvátní pro ty obrovské ztráty, které ten systém nakonec utrpěl. Takže pokud ani bankéři sami nedokážou předpovídat ty nepředvídané ztráty, samozřejmě kdyby bylo možné je předvídat, tak by nebyly nepředvídané, pokud to nedokážou ani regulátoři, tak to určitě nedokážou dělat účetní normy. Ty prostě toto nemůžou obsahovat, protože to bychom v podstatě chtěli po účetních, aby si vymysleli nějaké čísla, to po nich chtít nemůžeme. Nebylo by to vůbec srovnatelné v, čele, v celém finančním sektoru, ztratili bychom veškerou důvěryhodnost. Tohle je práce finančních regulátorů, oni se musí podívat na minulost, vidí, jak docházelo k finančním krizím. Když budeme finanční sektor, když bude finanční sektor fungovat na 2-3% kapitálu, tak je jasné, že je to příliš riskantní a že nebude dost na pokrytí případných nepředvídaných ztrát. Ještě k tomuto bodu? Ještě tady máme další řečníky. Ne, je to velmi krátké. Totiž Co pak? Auditoři neupozornili na to riziko? Já si myslím, že bývali mohli být eh, mnohem aktivnější v kontaktu s regulátory, to je pravda, ale abych vám řekl pravdu, myslím si, že ve chvíli, kdy regulátor řekne, že všechno je úplně v pořádku, tak oni v podstatě nemají žádný velký důvod eh, dělat nějaký poplach. Ale samozřejmě víte, že za to mohou obě strany Můžete ovšem jmenovat eh, nějaké řemeslo, které by se nemělo poučit z té finanční krize. Auditoři samozřejmě, ti, kdo vytváří účetní standardy, ale politici také. Wernere, chtěl jste se ještě vrátit některé z těch věcí, o kterých jsme teď mluvili? Já eh, jsem se ještě zeptat Eh, co se týče odpovědi na deriváty. Vy jste řekl, že by bývalo bylo lepší, kdyby to stálo v rozvaze. My jsme se tady dohodli na příloze. Je to tedy definitivní dohoda, nebo možná jednání k tomu bude ještě eh, probíhat, že by se to přímo převzalo do rozvahy, protože podle amerického finančního dohledu 15. září 2008 v době, kdy padl Lehman, měl 1,7% rizikových papírů se rozpoznat rozpoznalo v rozvaze. 1,27% bylo rozpoznatelné v rozvaze. A co pak by USA nemělo mít zájem samo na to, aby tady došlo k větší transparentnosti, aby se lépe odhadovala rizika, nebo můžete nám říct, v čem je motivace? Šlo to tam, šlo moc rychle, nebo jsou tam slepí vůči této otázce? Well, it, it is, uh, uh, first of all, uh, I... Eh, děkuji. No, ze všeho nejdříve, víte, já si nemyslím, že se chystá nějaká další dohoda. Zkrátka máme to, co máme a s tím si budeme muset nějakou dobu vystačit. Proč se to nezměnilo v USA? To podle mě souvisí významným způsobem s tím faktem, že v americké legislativě jsme eh, měli určité požadavky na finanční pojistky zakotvené přímo v legislativě. Ovšem to bylo podle těch starých účetních pravidel. A ty poměry, které měly stanoveny, upřímně řečeno, pomohly Spojeným státům vypořádat se s krizí daleko lépe než my, protože to nebylo nastavené tak jako v Bazileji. Takže to bylo pro ně velmi dobré. A vzhledem k tomu, že to bylo zakotveno v legislativě, tak eh, Federal Reserve nechtělo účetní standardy měnit. To je, myslím, jeden z nejdůležitějších důvodů, proč se nic neměnilo. Takže ono to nebylo tak zcela nelegitimní. E, faktem je, že bychom na tom asi všichni byli lépe, kdybychom měli jeden stejný společný systém. Ale celkově si myslím, že IFRS e, a je to také důvod, proč IFRS je podle mě kvalitnější než americké standardy, e, je ten, že máme daleko lepší pravidla konsolidace. Ne každý v Evropě s tím souhlasí, ale ta naše pravidla jsou mnohem přísnější a proto je o tolik složitější schovávat věci pod stůl a nedávat je na rozvahy nebo výsledovky u nás v Evropě než jinde. E, fakt, že některým z nás se současný stav. E, líbí. Filip má slovo. Děkuji. Já mám zkušenosti z velké IT společnosti, kde eh, leasing je velmi důležitý a eh, právě proto eh, je to tak důležité téma pro nás, pro všechny v Evropě. Vy jste to zmínil, že v rozvahách nejde o eh, tak významnou položku jako v, jako v obecně závazcích. Vnímáte však ještě nějaké další takovéto možné schovávačky nějakých dalších závazků a po, podobných položek, na které bychom si měli dát pozor? To je první součást mého dotazu. Za další. Zmínil jste očekávané nebo nevyhnutelné ztráty. Eh, to mi připomíná situaci trh-trh a já se chci zeptat, jestli tímto naopak jenom neposilujeme ty e, zpětné vazby, které zvyšují volatilitu na trhu. A jestli se tím nedostáváme k takovým tím samonaplňujícím se eh, předpovědím, že ano, protože ono nejde jenom o ten cyklus jako takový, eh, nejde, nejde o to říci, jaké budou neočekávané ztráty, to je umění, to není věda, že ano. Já bych nerad, abychom se do toho zamotali a zadusili se, zadusili se tímto, touto smyčkou. Zmínil jste také bazilejský výbor, e, vykazování podle jednotlivých států, členským státům se to nelíbí, ovšem ten bazilejský výbor to na rozdíl od vás je veřejná instituce, kde jsou zastoupeni regulátoři e, centrální banky a je to v podstatě jedinečný orgán světově, Eh, a on ta pravidla nevytváří, on je jenom navrhuje. A v tomto smyslu bych spíše stranil těm, kteří říkají, že vaše instituce nemá legitimitu, nemá zodpovědnost eh, takovou, eh, aby mohla vytvářet účetní standardy, protože účetní standardy jsou veřejný, veřejný statek a není možné tento veřejný statek privatizovat Eh, dávat jej do rukou těm lidem, kteří nemají zodpovědnost, i když jsou naprosto erudovaní a kompetentní. Takže vy, když to zmiňujete, že eh, členským státům se to nelíbí a proto se to nebude dělat, to podle mě je argument pro to, aby vaši práci dělali legislátoři. Co si o tom myslíte? No ano, my děláme toho mnoho, co se lidem nelíbí. Eh, mimo jiné ty leasingové standardy. Naše organizace má však ve středu svých zájmů zájem veřejný. Komisař Barnier nás před několika měsíci navštívil a byl naprosto ohromen, jak ambiciozní jsou naši zaměstnanci, pokud jde o službu veřejným zájmům. Dále, ano, my pravidla vytváříme, ale vy rozhodujete o tom, zda se budou aplikovat. Je to tím pádem veřejné rozhodnutí ve většině našich členských států. Je zde eh, několik málo států, které mají ve své legislativě uvedeno, že naše pravidla se přímo aplikují. Ovšem eh, jinde funguje ten proces schválení a pak, když se někdo rozhodne, že se mu něco nelíbí, tak to prostě nedělá. Samozřejmě jsou zde různé malé výjimky. Obecně lze však říci, že já jsem velmi rád za snahu eh, Evropské unie používat naše pravidla v co nejširším možném měřítku, protože pakliže každá země, každá jurisdikce bude mít své vlastní výjimky a změny a úpravy, tak žádné globální standardy mít nikdy v životě nebudeme, že ano? Ovšem, eh, samozřejmě to neznamená, že byste nějakým způsobem pozbývali suverenity, pokud jde o uplatňování standardů nám, námi vypracovaných. Naše eh, zodpovědnost vůči veřejnosti se neustále zvyšuje, eh, zejména v posledních letech, kdy byla ustavena dozorčí rada, jak jsem, jak, eh, o které jsem hovořil, která volí, která určuje naše další členy. Takže já si myslím, že zodpovědnost vůči veřejnosti je v naší organizaci stále více a více zakotvována. Konec konců, jako bývalý politik, si eh, tento fakt uvědomuji, tuto, tuto, eh, tuto nutnost uvědomuji. Učetnictví market market, to je vždy velice vášnivé téma. Fakt je, že lidé si na toto moc nestěžovali, když eh, trhy rostly, teď když trhy padají, tak se to začíná objevovat stále častěji na, na pořadech jednání. Ovšem my nejsme ideologové tohoto typu. Naše finanční nástroje jsou eh, takzvané mixed attribute systémy, to znamená smíšené systémy. Ne, nespoléháme pouze na trhy typu market-market a v podstatě eh, máme mnoho půjček a mnoho dluhopisů, které jsou kotovány podle amortizační ceny eh, my eh, také nepodporujeme to účetnictví full fair value accounting. Eh, to naopak chtějí naši američtí kolegové, ale my jsme si nikdy nemysleli, že by toto byl právě ten nejlepší systém, který zvolit. Ku podivu, během krize banky jako Deutsche Bank měly mnoho těchto špatných nástrojů, těch toxických nástrojů a eh, měli to na rozvahách i ty produkty market market. A v podstatě za to nakonec mohli být rádi, protože na jejich rozvahách ty ceny šly dolů velmi rychle a velmi rychle eh, se ty instituce vlastně upozornily na to, že cena něčeho rapidně klesá, tím pádem se toho banka mohla včas zbavit a ještě za to stále dostat slušnou cenu. Banky, které používaly pouze amortizované ceny, které eh, podstatě měli nástroje, jejichž cena nebyla, nebyla um, ovlivněna tržní cenou, museli um, déle čekat a tím pádem pak měli větší problémy. Takže uh, vše může mít své výhody. Já bych řekl, že banka, která nesleduje tržní hodnotu nástrojů, do kterých investovala, je skutečně bankou nezodpovědnou. a ty potenciální eh, opět zase smyčky v systému? Ano, ano, ano. Samozřejmě k tomuto budeme muset eh, vyvinout ještě mnoho práce. Například penzijní fondy. To se také dlouho neobjevovalo eh, na rozvahách. A momentálně má také mnoho penzijních fondů problémy kvůli prostředí s nulovým úrokem a kvůli finanční krizi, a v podstatě jde o to, aby společnosti ukázaly, jaké mají všechny závazky, jaká mají všechna pasiva. Jinak eh, se tato situace nezlepší. Když jsme ty penzijní fondy poprvé do rozvah zahrnuli, tak spousta společností si najednou uvědomila, jak se vlastně věci mají. Oni to vůbec nevěděli a teprve po zavedení našich standardů spočítali realisticky závazky, jaké měli a začali své problémy řešit. Zbývá zde ještě něco? No, eh, leasing, to je velice důležitá věc nic dalšího momentálně asi nevnímáme, že by zde něco hrozilo. Samozřejmě mnohé naše standardy mají slabiny, které budeme muset řešit. Také jsem zmínil, že nemám úplně rád to, čemu se říká bona fide nebo dobrovůle. E, já si myslím, že zde máme ten opačný problém, že se nám to v rozvahách, v bilancích objevuje moc často. Možná bychom to měli trošičku omezit. Děkuji. Děkuji, děkuji. No, mnoho lidí se nám tady hlásí na druhé a třetí kole. Já si myslím, že bychom nejprve měli dokončit to kolo první, takže teď dostane slovo Sven. Děkuji mnohokrát za vaši návštěvu. Mám otázku v souvislosti s vaším interním fungováním. Donedávna eh, okruh Trustees byl eh, obnovován na základě kooptování, což vedlo k určité kritice a bylo to teď lehce pozměněno. Vy sám jste upozornil na eh, nově zřizovaný monitoring board, ale z mého pohledu to nemůže odstranit demokratický deficit. Přesto bych rád lépe porozuměl tomu, jaký vliv má Monitoring Board v praxi, jak rozhoduje a kdy a kde a jak se tato rozhodování zveřejňují a zpřístupňují. Co do souvislosti teda vašeho vnitřního fungování a zejména v souvislosti s činností monitoring boardu. Děkuji. Na začátek řeknu, že i po velmi dlouhé kariéře v politice a regulačních orgánech jsem ještě nikdy nepracoval v tak transparentním prostředí, jako v tom, kde jsem teď. Všechna naše práce probíhá na veřejnosti. My vlastně ani nesmíme mít žádné soukromé schůzky s členy dozorčí rady, kde bychom řešili nějaká technická témata, abychom zabraňovali tomu um, jakému si předchozímu dohodnutí výsledku našich schůzí. Že ano, ty jsou vysílány na internetu, každý se na ně může podívat, každý je může poslouchat. Takže myslím, že se velice přísně hlídá, co přesně děláme. Když nastavujeme standardy, tak je ten proces také velice podrobný. Nejprve máme eh, takzvaný dokument k diskusi, který je na stole po dobu 120 dní, kdy nám může každý napsat a také nám lidé často píšou a o tom se pak diskutuje. Poté je standard eh, k dispozici už tady ve finální podobě návrhu, eh, opět ke komentování, k připomínkám a lidé ho mnohdy připomínkují. Samozřejmě negativum toho celého je, že vytvoření standardů trvá velmi, velmi dlouho. Samozřejmě já jsem si vždy myslel, že v politice trvá všechno hrozně dlouho, něco trvá tři až pět let. Ovšem v oblasti standardů nám každ- ka- eh, práce na každém balíčku trvá pět až deset let, což je ještě, což je ještě déhle. Nicméně ten proces je velmi přesně nastaven. Faktem je, že eh, naši trustees už jsou určováni tou monitorovací radou, to je fakt. Ta rozhoduje vždy jednomyslně a konsenzuálně. A e, i mnoho našich dalších schůzí probíhá veřejně. Rovněž jsem vás informoval, že chceme ještě zvýšit naši zodpovědnost tím, že budeme mít to takzvané Accounting Standards Advisory Forum. Samozřejmě víme, že nakonec to bude eh, Evropská komise a vy, kteří musíte naše standardy podpořit. Takže máme velký zájem na tom, abychom znali názor Evropy a dalších účastníků. Samozřejmě, když uděláme něco, co budeme chtít udělat jenom my, tak to bude problém. Je potřeba, abychom vám eh, naslouchali. A například EFRAG bude součástí tohoto poradního fóra. Víme, že EFRAG radí Evropské komisi, pokud jde o to, zda podpořit nebo nepodpořit určitý standard. Právě proto budeme EFRAGu velmi e, přesně naslouchat. Samozřejmě nebudeme se jimi řídit na 100%, protože názory mohou být i vlastně podle našeho názoru špatné, ale musíme zohlednit eh, to, že když chceme něčeho dosáhnout, musíme si vyslechnout názory jednotlivých stran. Takže naše odpovědnost je jednoznačně nastavena na velmi vysoké úrovni. E, výbor pro Bazilej e, je veřejný výbor, ale nesetkává se veřejně. Jeho zasedání veřejná nejsou. Ale to už bych zabíhal do e, jiných témat. Já si velmi vážím kolegů, kteří eh, v tomto výboru zasedají. Všem faktem je, že ne vždy pracují tak transparentně, jak by si mnozí z nás přáli. No, dobře, ale eh, vy jste mi ještě neřekl, kde jsou zdokumentovány rozhodnutí, zdokumentována rozhodnutí té, té monitorovací rady a kde je napsáno, kdo a jak o čem rozhodl. Pokud vím, eh, tak na eh, závěr každého zasedání této monitorovací skupiny se vydává eh, zpráva pro veřejnost a konec konců část těchto schůzí se streamuje i na internetu. Dobrá. Nemusíte už odejít. No, budu, budu muset dřív nebo později, že ano. A dobrá, ale zatím ještě ne, tak my si vás tady ještě chvilku zadržíme, jestli můžeme, protože... Eh, já si myslím, že připomínek zde tady ještě pár bude. I já jsem se napsala na seznam, zatím jsem byla poměrně trpělivá, ale víte z našich eh, minulých eh, setkání na různých akcích a tak dále, že eh, mi velmi dlouho vrtalo v hlavě to takzvané cash flow time travel, což je princip, který se mi vůbec nelíbí, ať už by to byl nástroj, který bychom měli v účetnictví nebo který bychom měli v sadě takových těch hezoučkých finančních nástrojů. Já si myslím, že vaše aktivity se snaží tento problém velmi dobře vyřešit a to je velmi důležité. Vidíme to například ehm, v těch rozdílech eh, mezi námi a spojenými státy. A já se chci zeptat, jestli vnímáte eh, tento problém stále jako jednu z těch pomyslných smyček, které budete muset řešit, když se podíváme na skutečnou situaci. Samozřejmě chápu, že očekávané ztráty jsou asi součástí tohoto celého problému, ale musíme to všechno brát rozumně. Pakliže ztráty přesáhnou očekávání, tak eh, zde docházelo k určitému spoždění uznání tohoto, to, eh, těchto ztrát. Chci se zeptat, zda už jste tento problém vyřešili. A pak ještě k tomu, o čem už hovořil Said, eh, to znamená to, že přecházíme od opatrnosti k neutralitě. Dá se říci, jaký je smysl neutrální regulace, ta přece ničeho nedosáhne, ale ehm, k tomu se možná ještě Said bude chtít vrátit. A nakonec, eh, to je teď poznámka k něčemu úplně jinému, ale to nevadí. Co si myslíte o takzvaném regulačním hedgingu? My to v kapitálových požadavcích vidíme velmi často. Eh, občas zde vnímáme takovou tu hloupou smyčku toho obchodu s regulacemi, aby se tak řeklo, kdy nějaká banka vydá cené papíry, Eh, nebo je má, a pak si ponechá nějaký, eh, řekněme, 20% podíl proti těmto ceným papírům. Skoupí 10%, ale pro nějakých 20 až 50% pak má eh, CDS. A nakonec se ukáže, že vlastně neměla nikdy 20%, ale jenom 10% ve svém majetku. A tím pádem na CDS nikdy nedojde protože se to celé přelije eh, na nějaký jiný účet, aby nepřišli o, eh, o celý ten biznis. Takže dochází k nákupu CDS z vlastně jenom toho důvodu, aby se snížila kapitálová alokace pro, dana, eh, pro danou ceninu což mně nepřipadá úplně správné. Chci se zeptat, jak moc si myslíte, že toto je důležité z hlediska účetnictví? Musíme asi jasně říci, že my nejsme regulátorem v pravém slova smyslu. My vytváříme účetní standardy a jejich účelem není ani tak nějakým způsobem diktovat pravidla bankám nebo firmám, jak se mají chovat. My v podstatě jenom chceme, aby nám ty firmy a banky řekly, co se dělo v minulosti. A aby to šlo dělat spolehlivě, je dosti, dosti obtížné. Protože jak už někdo řekl, vy jste to byl, pane kolego, účetnictví je spíš umění než věda a v tom máte jedině pravdu, samozřejmě. My, se nemůžeme spolehnout na nějaké matematické cvičení, které by nám všechno všechno vyřešilo. Takže naše funkce je trošičku jiná. A pokud jde k otázce opatrnosti, jsem velmi rád, že jste to zmínila a ještě se k tomu pak vrátíme, až bude hovořit eh, kolega. Neutralita jako taková je pro nás velmi důležitá. Pakliže jsme příliš konzervativní v účetnictví, a ono to tak v minulosti velmi často bylo, čímž v podstatě společnosti a banky si mohly vytvářet skryté rezervy, to znamená takzvané cookie jar accounts, které, se kterými mohly najednou přijít na trh. Tak ono to v první řadě vypadá, na prvním místě vypadá jako velmi chytrá věc. Ovšem to, co je jeden den konzervativní, může druhý den být najednou velmi nekonzervativní. V momentě, kdy tyto skryté rezervy začnete uvolňovat v situaci, kdy vaše výkony jdou do červených čísel, tak investor vlastně vůbec mm, vůbec nevidí, co se děje. On nevidí, že se váš výkon snižuje, on vidí pouze ehm, stálý, stálou úroveň příjmů a nevnímá, že meziročně je na tom banka daleko, daleko hůře. Proto je pro nás velmi důležité být co nejneutrálnější, tak abychom na výsledovkách skutečně měli reálnou, reálný přehled o tom, jak si která banka nebo instituce vede. Ovšem to neznamená, že bychom eh, byli neopatrní při vytváření standardů. My víme, že účetnictví není eh, exaktní vědou a že je velmi často složité určit přesnou hodnotu čehokoliv. A eh, pokud jde o fair value accounting a market market accounting, tak je velmi často nutné učinit eh, takzvaný eh, edukovaný odhad eh, do to, v, v tom, jaká je vlastně hodnota něčeho na trhu. A my od bank často nečekáme jedno konkrétní číslo. My chceme, aby nám banky řekly, jaký je možný rozptyl hodnot, jaká jsou rizika, tak, aby investor viděl, jaká je ideální maximální hodnota, ale jaká ta, jak nízká ta hodnota také může být. A máme zde mnoho příkladů. Je to například ten model očekávaných ztrát. I v tomto případě se snažíme zabránit tomu, aby účetnictví bylo příliš opatrné nebo naopak příliš optimistické, pokud jde o reprezentaci reality. A právě tyto otázky, eh, které zde teď zazněly, zazněly také na poli britského parlamentu. Britská vláda pak učinila písemné vyjádření v tom smyslu, že eh, má pocit, že koncept opatrnosti v IFRS stále existuje, že naše standardy tento princip stále odráží. Já s tím souhlasím. Já jsem nedávno hovořil eh, o opatrnosti, ten projev byl zveřejněn na našem webu a uváděl jsem tam celou řadu příkladů toho, jakým způsobem se koncept opatrnosti v našich standardech stále aplikuje. Já těch sedm příkladů eh, nebudu, nebudu zmiňovat, to by trvalo moc dlouho. You mean that we uh, uh, uh well, uh, as I said before. No, jak už jsem říkal předtím, Například teď většina bank obchoduje pod nominální hodnotou. A většina z nich pořád ještě funguje na základě kapitálu bona fide. A tak si říkám, jestli jsou ty naše standardy dostatečně přísné, když tohle je pořád ještě možné když eh, tyhle banky, které jsou v tak eh, prekérní situaci, mají pořád na rozvaze kapitál bona fide. Samozřejmě tohle eh, je takové prohlášení, které střílím od boku. Já nevím, jestli odpověď na ně je jasná nebo ne, ale je to věc, která mě osobně dělá trošku problém. Takže si myslíte, že při fúzi by kapitál bona fide měl být postupně odepisován? Takhle to bylo v minulosti ale pak se to změnilo. Odepisovalo se to po 20 let, to bylo také dost arbitrární, nevím, jestli bychom se měli vracet k tomuto pravidlu, ale například, když máte fúzi a předpokládáte tam určité synergie, což je jeden z důvodů, proč platíte nad nominální hodnotu společnosti, tak by bylo docela logické, kdybyste v podstatě, v podstatě automaticky toto odepisovali v příštích, já nevím, sedmi letech. A nejsem si jistý, že k tomu dochází dostatečně rychle. Bylo to zodpovězeno nebo ještě něco? Ještě něco jsem rád, že tady mluvíte o těch fúzích a synergiích. Já jsem býval profesorem a tehdy jsme toto učili své studenty. Říkali jsme, že když u dvou společností máte synergie, tak tam v podstatě není důvod provádět fúzi. No to je, no, to je jedna věcí, o kterých jsme mluvili. Ale k tomu, co už jsem říkal, že si někteří totiž myslí, že IFRS by mohly vést k špatnému výkladu té fráze trend fair. Už jste se s tímto názorem někdy v minulosti setkal? IFRS totiž eh, ve směrnici eh, pro společnosti eh, prohlásilo, že v podstatě ta fráze true fair není, ne, není v souladu s evropským právem. A teď ještě další věc, když máte nějaké ty předpokládané předpokládané ztráty, tak když si dáte nějakou rezervu, tak v podstatě musíte vědět, jaké je riziko. V podstatě víte, jaké je riziko, pokud to celé se rozsypá. My jsme v krizi viděli, že nikdo ale nic takového předtím nepraktikoval. Já si nejsem jist, že by se toto pokrylo tím vaším modelem předpokládaných ztrát. Odpověď. Takže já na tu první otázku bohužel nemohu odpovědět. K tomu se budu muset ještě vrátit. A ta druhá otázka je, myslím, také dobrá. Totiž my máme odlišný názor od našich amerických kolegů. Oni si přejí systém, ve kterém dojde k úvěru a okamžitě se eh, zapíše, jaké jsou předpokládané ztráty v případě toho daného úvěru. To zní velmi konzervativně a velmi obezřetně, že? Ale tam máme také vážný problém, protože za prvé nominální hodnota úvěru může být mnohem nižší, než je tržní hodnota. V podstatě tu tržní hodnotu vůbec neodráží, což samo o sobě není moc dobré. A pak vezměte si vedlejší efekty, které to může mít. U kterých úvěrů se očekávají nejvyšší ztráty? Většinou se jedná o úvěry středním a malým podnikům. Jsou to úvěry, kde banky žádají větší spread, aby mohly kompenzovat předpokládané ztráty. Jsou v podstatě neinvestiční úvěry. Kdyby banky musely nést plnou ztrátu, už ve chvíli, kdy ten úvěr dávají, tak co by se stalo během například současné krize, kdy úvěry, které se dávají středním a malým podnikům, můžete spočítat na prostech jedné ruky tyhle úvěry by banky prostě vůbec nedávaly, protože by to výrazně zasáhlo jejich zisky. A pokud by střední a malé podniky nedostávaly úvěry, tak by byla situace velmi špatná. Prostě vedlo by to ke spoustě vedlejších důsledků, které si nepřejeme. Myslíme si, že by bylo lepší zajistit, že banka nebude plně uznávat veškeré úroky, které vydělá na vysoce rizikových úvěrech za to období, kdy je ten úvěr ještě pořád splatitelný, ovšem vy si přesto nejste jisti, zda bude jednou splacen. A aby ty ztráty přebrali ve chvíli, kdy jsou si jisty, že prostě ten úvěr splacen nebude. Tehdy by mělo dojít eh, k tomu uznání ztráty. Ale ve chvíli, kdy ten úvěr vypadá dobře, tak eh, by zisk z tohoto úvěru neměl být zredukován tou marží ztrát. Je to dost komplikované. Vždycky, když řekneme něco, co z ekonomického hlediska dává smysl, tak nám banky řeknou, že to nemůžou uvést do praxe. A věci, které mohou uvést do praxe, tak většinou nedávají moc smysl z ekonomického hlediska, což samozřejmě dává asi docela jasný obrázek našeho finančního průmyslu, ale bohužel to tak prostě je a musíme najít nějaký způsob, jak to vyřešit. Právě jste řekl, že nesete srozumět se všemi rozhodnutími bazilijského výboru a s krizí v oblasti zadlužení v jednotlivých zemích může být, že státní dluhopisy nezávisle na tom, od koho budou, budou hodnoceny s rizikovým faktorem nula. Je to podle vašeho názoru věcné? Já vím, že to stejně nepůjde změnit. Možná v nějakém desetiletém přechodném období považujete za správné, že státní půjčky či dluhopisy budou mít toto privilegované postavení, třeba že všechny země nejsou stejně solidní? Asking the question is answering it, I think. Um, listen, I'm not a prudent. Já myslím, že ta otázka v podstatě v sobě nese odpověď. Já nejsem obezřetnostní regulátor, bazilijský výbor odvádí skvělou práci, ale tohle je samozřejmě ten slabý článek toho systému založeného na Bazileji, protože podívejte se na Irsko třeba. Před krizí mělo Irsko 20, státní deficit 20% HDP, nejnižší v Evropě. Tehdy to bylo AAA. Potom propukla krize a deficit byl najednou přes 100% HDP za dva roky, za pouhé dva roky, což jasně ukazuje, že prostě neexistují už žádná úplně bezpečná aktiva, nikdy neexistovala. Dokonce i země jako Německo nebo moje vlastní země Nizozemsko, které zatím vypadají, že jsou na tom dobře, tak stejně trpí tohle příšernou krizi a nikdy nevíte, co se může stát. Žádná vláda není stoprocentně bezpečná před krizí a proto si myslím, že Eh, nějaký systém nulových rizik prostě neodráží ekonomickou skutečnost. Někdo další? Dobře, tak já vám velice děkuji. Děkuji, že jste tady zůstal dokonce déle. A těšíme se, že mezi nás zase brzy přijdete. Já vám děkuji za tuto velice živou debatu, bylo to velmi užitečné. Děkuji. Děkuji. A teď se podívám, co máme na pořadu jednání. Možná si udělám přestávku. Right, so the next item is not... Takže ten další bod eh, si vezmeme až v půl šesté to je ta, to je ta výroční zpráva o politice hospodářské soutěže. Eh, zpráva pana Stolejana eh, ta dnes vůbec nebude, protože on dnes nemůže přijít. Já bych velmi ráda mluvila o té politice hospodářské soutěže, ale není tady Gunnar Hockmark, není tady Sophie Infeld. Snažíme se je najít, ale bohužel Bohužel se nám to nedaří. Well, anyway, uh, I... Takže, bohužel, budu vás se muset zase zavolat na půl šestou. Takže teď máme zhruba hodinku přestávku a potom se podíváme na tu výroční zprávu o politice soutěže. Okay. If we're, if we're ready, we're recommencing on agenda point. Dámy a pánové, pakliže jste všichni připraveni, posuneme se tedy k bodu 6, výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU. A já rovnou, až si tady pánové popovídají ve španělštině, dám slovo Antolínovi, panu zpravodaji. It's okay. Anthony. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Jedná se o debatě k pozměňovacích návrzích o politice hospodářské soutěže. Myslím si, že mohu být velice stručný, protože bych měl spíše reagovat na předložení pozměňovacích návrhů těch, kteří je předkládají. Mohu vám říci, že struktura zprávy jako takové měla 24 eh, bodů, 13 eh, eh, úvodních bodů a e, dostal jsem 107 pozměňovacích návrhů. Mezi nimi jsem předložil některé i já. Týkalo se to zkompletování a doplnění výroční zprávy a zejména se to týká v eh, oblasti výzkumu, když se konstatovalo, že pomoc a subvence do výzkumu nejsou legální v období, kdy se to má dávat do hospodářské obnovy. Obnova je nejlepším prostředkem, ale existují také alternativní prostředky, které mohou obnovit hospodářskou soutěž a vytvořit nové pracovní příležitosti. Proto se domníváme, že to patří k souboru všech opatření, o kterých je třeba hovořit. A bychom měli inteligentní politiku hospodářské soutěže. Jiná pozměňova, jiný pozměňovací návrh, který jsem předložil, já sám se týká případů, kdy členské státy zejména ve finanční oblasti se snaží e, ustanovit nové finanční nástroje, ale legální. A já se domnívám, že bychom neměli psát legální, ale státní, e, protože když se podíváme po původu, tak to, oč jde dávat výhody někomu na úkor někoho jiného a proto se nám zdá, že to by mohlo být příliš velké se zahrnout tam tento náhle tento aspekt. Jinak já nepředkládám žádné nové pozměňovací návrhy, ponechávám tu strukturu v podstatě tak, jak předložila komise ve svém původním návrhu a jak říkám, čekám na pozměňovací návrhy kolegů, a e, chtěl bych poděkovat za všechny příspěvky. Myslím si, že to bylo velice podnětné a zajímavé a čekám na to, abych mohl zareagovat na vaše příspěvky. Děkuji. Kunar. Děkuji. E, děkuji panu zpravodaji za jeho prezentaci. Myslím si, že pro naši další práci by byly důležité asi tak tři věci. Jednak, a to bylo zdůrazněno i ve zprávě, a k čemu určitě najdeme další pozměňovací návrhy, je důležitost dopad eh, hospodářství na zdraví Evropy ve smyslu hospodářské soutěže. Pan zpravodaj zmínil sektor potravinářský kde je více hospodářské soutěže, naprosto zásadní pro eh, naše spotřebitele ze zřejmých důvodů. Ale to stejné platí také pro další součásti naší ekonomiky a myslím, že je důležité sledovat eh, tuto stopu, kterou pro nás našel pan zpravodaj i v jiných oblastech. A tím se dostávám k druhému bodu, a e, zde chci říct to, že je samozřejmě nutné zajistit otevírání prostoru pro další konkurenci a hospodářskou soutěž i v jednotlivých členských státech. E, já zde mám určité poznámky o službách ve veřejném zájmu. To, jak všichni víme, má obrovský vliv na každodenní život našich občanů, na každodenní život domácností. A vlastně Obrovská součást našich služeb eh, vzniká právě v tomto sektoru. Myslím si, že je potřeba jak si odlišovat mezi podporou producentů eh, všeobecných služeb jako takových a mezi financováním eh, občanů eh, za tím účelem, aby se tito mohli účastnit na těchto službách. Čím je která služba důležitější, tím je důležitější, aby byla pluralitní, aby poskytovala dostatečnou variaci možností. Veřejné finance, peníze daňových poplatníků by se zejména měly používat na to, aby zjednodušovali život našich občanů, ne aby zjednodušovali život eh, jednotlivých producentů a firm. Monopoly v této oblasti konec konců fungují stejně jako monopoly v jiných oblastech a já bych byl velmi rád, kdybychom eh, toto téma mohli v tomto výboru jaksi více rozvinout. Třetí bod eh, se týká legality. Já si myslím, že je nutné zajistit, aby veškerá státní pomoc byla prováděna konzistentně s legislativou. Ovšem to nejdůležitější, co můžeme udělat, není eh, jak si zesnadňovat byrokratické postupy v tomto, v tomto smyslu. Já myslím, že můžeme mít jasná kritéria pro to, kdy je možné používat státní pomoc. Naším záměrem nesmí být zjednodušovat Eh, dostupnost eh, veřejn, veřejných financí v různých jejich podobách. Je nutné zajistit, aby toto neohrožovalo hospodářskou soutěž, aby to nezabraňovalo vstupu na trh nových subjektů, aby to eh, nekomplikovalo život konkrétním podnikatelům. Já si myslím, že je nutné jasně říci, kdy bude státní pomoc nastupovat a jak zajistíme, aby představovala dodatečnou přidanou hodnotu a aby neomezovala hospodářskou soutěž. To je velmi důležité a konec konců je to zdůrazněno i v návrhu pana zpravodaje. Tolik ode mne. Děkuji. Děkuji. Sofie tu bohužel není. Filip se někam ztratil. Takže Dirk, prosím. Thank you, Mrs. President. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si ten předložený pozměňovací návrh přečetl s velkým zájmem a našel jsem tam několik věcí, které se mi líbí. Chtěl bych eh, tady promluvit o třech změnách, které jsem navrhl a vysvětlit vám, proč mi připadají důležité. Především bych vás rád upozornil na odstavec 3. Tam se mluví o implementaci eh, zvláštního režimu státních dotací pro krizi. Já jsem to říkal už několikrát, ale musím to zopakovat je důležité, aby tato opatření byla skutečně jen dočasná. Už jsme vydali dvě zprávy, ve kterých toto parlament zdůraznil a situace se pořád ještě nezměnila. Já bych to chtěla dát na agendu po třetí. Samozřejmě, že si uvědomuji práci, kterou v současné době provádí v této oblasti komise, ale přesto si myslím, že bychom eh, je měli vyzvat, aby s tím pokračovali co nejrychleji. To bude možné. Za druhé, cíl politiky hospodářské soutěže je zrušit překážky volného pohybu osob, kapitálu, služeb a tak dále. Na to bychom neměli zapomínat. Politika hospodářské soutěže by měla být eh, společným nástrojem a já jsem proti tomu zapracovávat do ní politické cíle, které nemají v této oblasti žádné místo. Existují proto přece jiné lepší nástroje. A na to se za třetí váže otázka služeb obecného ekonomického zájmu. Já nemohu souhlasit s návrhy na to, aby některé služby byly z tohoto úplně vyčleněny bez jakéhokoliv stropu. I kdybychom eh, ten strop de minimis dali příliš vysoko, bylo by to příliš riskantní, protože eh, by to mohlo znamenat, že příliš mnoho poskytovatelů služeb bude vyloučeno z dozoru. A ten dozor zaručuje kvalitu poskytovaných služeb a zajišťuje, že veřejnost nebude za tyto služby platit příliš. Takže na závěr bych chtěl říci, že doufám, že moje zpráva vyzve komise, aby se držela své hlavní práce a nenechala eh, se od ní odvést otázkami, které se netýkají hospodářské politiky. My jakožto parlament bychom měli podporovat prosazování pravidel hospodářské politiky, co nejvíce to půjde. Děkuji. Děkuji. Jürgen? Já, danke. Děkuji. Já bych chtěl úvodem říci, že eh, levice bývá proti hospodářské soutěži, to není tak, ale já jsem skeptický. Sdílím to, co řekl Günther Höckmark, že hospodářská soutěž je důležitá proto, aby zamezila činnost monopolu, ale nešel bych až tak daleko jako Günther, abych řekl, že život občanů, zejména v oblasti veřejného zájmu, se díky hospodářské soutěži služby jenom zlepšily. Eh, mohu tedy souhlasit s tím, že se jedná o to, aby život našich občanů byl jednodušší, jednodušší než život těch poskytovatelů. Myslím si, že přece jenom je třeba, aby to bylo v určité rovnováze. A když se podívám na oblasti služeb veřejného zájmu, alespoň u nás je to tak ve Spolkové republice Německo, tam si nejsem vždy tak jist, že to tak dobře funguje protože hospodářská soutěž zejména v oblasti služeb veřejného zájmu vedla ke zkreslování hospodářské soutěže. Eh, když se člověk ve městě to funguje, když se člověk podívá do venkovských oblastí, tam už je to horší. <clears throat> protože tam není vždy zaručeno skutečně veškeré zásobování těmito službami. Proto bych byl spíše pro, abychom tady formulovali poněkud opatrněji a nalezli rozumnější rovnováhu mezi hospodářskou soutěží na jedné straně a na druhé straně nezbytnost poskytnutí minimálního počtu služeb veřejného zájmu. Také se domnívám, že na několika místech eh, zpráva příliš kopíruje ten úhel pohledu komise soustředit se zejména na hospodářskou soutěž. Je třeba mít tady kooperaci, ale není možno obětovat kooperaci hospodářské soutěži. Kon- konkurenceschopnost nebo hospodářská soutěž může působit někdy také destruktivně. A my tady potřebujeme mít určitou rovnováhu mezi spoluprácí na jedné straně a konkurencí na druhé straně. A to tady velice silně chybí tento aspekt. Čili tady bych si přál daleko větší rovnováhu mezi konkurencí a kooperací. My jsme se pokoušeli to dělat eh, eh, nebo zakotvit v našich pozměňovacích návrzích, co se týče finančních trhů tam jsme se pokoušeli trošku zahrnout do návrhu to, co máme z odpovídajících zpráv a co se sem hodí. A také jsme zcela vědomě na to ještě odkázali, že se domníváme, že to jsou oblasti, které, když se hovoří o hospodářské soutěži, nelze ztratit se zřeteli. E, v té třetí oblasti se mi zdá škoda, a proto jsme tam dali pozměňovací návrh, že tady vůbec nehraje žádnou roli problém volatility cen při spekulacích s cenami potravin. Äh, v jednom pozměňovacím návrhu jsme upozornili na to, že klesání cen my jsme udělali i negativní zkušenosti. Ano, máme tady pokles cen, ale měli jsme také problémy ve výrobě kde tlak na produkci byl příliš velký, takže se prostě potom začne spořit a projeví se to na kvalitě a to nám způsobily skandály v oblasti potravin, které z části lze vysvětlit právě tímto. Proto i zde je třeba vytvořit rovnováhu, která ještě zcela z této předložené formulace nebo z toho původního návrhu nevyplývá. U agrární politiky, u agrárních podniků si taky nejsem jist, zda to může být po jedním pouhým zásadním jediným principem protože přece jedním z úkolů Evropské unie zabezpečit také jistotu v zásobování potravinami. Víme, že v minulosti, tedy v dávnějších dobách, byli lidé dec, prostě decimováni nedostatkem potravin a musíme si uvědomit, že nedostatek potravin máme i teď. Není to tak, že bychom dělali, že to bylo pouhou minulostí a že tu je potravin dost. Já si myslím prostě, že ten aspekt bezpečnosti v zásobování potravinami nesmíme rovněž ztrácet ze zřetele. Jak říkám, nejsem ze zásady proti hospodářské soutěži, ale tato zpráva se mi zdá příliš koncentrovaná jenom na ten aspekt konkurenceschopnosti, ale já si myslím, že je třeba zaměřit se i na jiné aspekty hospodaření. Thank you very much, Ivo. Děkuji, Ivo. Well, it's... Děkuji, paní předsedkyně. Je za 10 minut 6 už tady skoro nikdo není, takže já se pokusím vyslovit pár komentářů. Dvě věci, které mi tady připadají důležité. Věc, kterou já považuji za velice delikátní. Uprostřed krize, uprostřed diskuzí o hrozivých hrozivém počtu nezaměstnanosti, tak za prvé Hospodářská soutěž musí být kalá a nemůže fungovat za přílišné byrokracie. To v podstatě odpovídá tomu, co říkal Derka Gunnar. A měli bychom tam tedy přidat něco v tom smyslu, že je třeba omezit byrokracii což by bylo dobré pro lepší hospodářskou soutěž. A druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, eh, to už říkal Gunnar, že totiž státní dotace nemohou zničit hospodářskou soutěž. To je důležité, já, já chápu, jak jste to myslel, ale státní dotace nesmí narušovat kalou hospodářskou soutěž jak jsem říkal. A výsledkem té dobré hospodářské soutěže by byla nižší nezaměstnanost. Takže tohle jsou dvě věci, které jsem tu chtěl zdůraznit a které by se mohly objevit v té naší zprávě. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo další? Já si myslím, že kromě mě už všichni mluvili. Ne, ještě? Ještě Antolín. Oh, sorry, sorry. He doesn't want to speak. Antolín. Eh. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, za příspěvky kolegů, kteří se účastnili na této schůzi a chci jim poděkovat za jejich konstruktivní přístup. Rád bych řekl, že z, těch, z toho velkého počtu pozměňovacích návrhů jsme diskutovali o 51 bodě Měli jsme tady celou řadu aspektů, domluvili jsme se asi ve 38, v nich jsme mohli souhlasit a ke zbytku máme celou řadu nových bodů a pozměňovacích návrhů a to se mi jeví být velice pozitivní, protože eh, samozřejmě se musíme snažit omezit eh, tak také do určité míry kvantitu textu. Třeba, že v hospodářské soutěž by bylo třeba eh, zohlednit tolik aspektů. Ehm, nyní k pozměňovacím návrhům. Za prvé, eh, to, co se odkazuje na situaci krize. Ano, eh, potřebujeme určité pomoci ale musí to mít pouze prozatímní charakter. Co se týče státní pomoci těm bankám, které ji potřebují, máme celou řadu pozměňovacích návrhů, některé se snaží škrtnout, jako vůbec pomoci těmto bankám. Na druhé straně jde o schválení plánu restrukturalizace těchto bankovních domů, eh, aby se jim nedávaly žádné výhody. A proto musíme jaksi zjemnit tyto prvky ve formulaci, abychom tady měli vyvážená pravidla hry a musíme samozřejmě také navázat na červnový summit. Také se hovořilo o aspektech. Pan Hockmar především velice konstruktivním přístupem zmínil také ony služby veřejného zájmu. K tomuto bodu tady máme rozdílné pozice. Jedná se o to, aby služby veřejného zájmu se pohybovali v pravidlech hospodářské soutěže, ale měli jsme tady návrhy, které by měly být restriktivnější, druhé, které by měly být velkorysejší, eh, ale je třeba najít i zde určitou rovnováhu. Ovšem skutečnost, že tady existuje státní pomoc do oblasti služeb veřejného zájmu, tady je ale samozřejmě je třeba zabránit vytváření výhod pro určité podniky. Je třeba řídit vše otevřeně z ekonomického hlediska takovým způsobem, abychom vytvářeli lepší podmínky pro hospodářskou soutěž. E, zazněly tu některé návrhy týkající se tématu zdraví, farmaceutického průmyslu a pojištění, ale jinak eh, byly všechny pozměňovací návrhy skutečně přeskoumány a dobře přijaty. Eh, potom tady byly také návrhy týkající se kolektivních žalob, už jsme o tom hovořili. A to, co nám v současné době chybí, je, že stále ještě nemáme legislativní návrh k dispozici. Čili nemůžeme dospět k nějakému konkrétnímu návrhu, v němž bychom materializovali tento aspekt. Hm, dále Hokmar upozornil na roli hospodářské soutěže v reálné ekonomice, ale to už tady zaznělo. Pan Repping a vlastně všichni kolegové, pan Klute, je zjevné, že politika hospodářské soutěži samozřejmě musí přispívat ke zlepšenému volnému oběhu zboží a služeb a ke zlepšení podmínek vnitřního trhu a že je třeba zvýšit také prestiž Evropské unie v oblasti hospodářské soutěže, abychom přispěli k dobrému uskutečňování strategie 2020. Ale je třeba zachovat si určité eh, finanční pomoci, které jsou nezbytné v určitých okamžicích a proto eh, s ohledem na veřejné rozpočty je třeba hledět eh, přísněji na tuto oblast aby samozřejmě jsme ještě více nezatěžovali daňové poplatníky. Proto sdílím tyto obavy a rád vyslovuji mm, dobrou vůli k zapracování těchto návrhů návrhu, abychom mohli dospět k dohodě. Co se týče společné zemědělské politiky, eh, tady samozřejmě se nemůžeme omezit pouze na vývoj hospodářské soutěže mezi nejrůznějšími aktory, protože již ze smluv vyplývá, že tady máme nejrůznější aktéry a subjekty, které, kteří sem spadají. Uvědomujeme si, že tady existuje zkreslení hospodářské soutěže a musíme se snažit jim zamezit a proto je třeba provozovat korektní politiku hospodářské soutěže. Samozřejmě proto, aby to pomohlo konkurenceschopnosti našich podniků aby nebyly vystavovány příliš vysokým rizikům ve společné zemědělské politice. I zde se musíme snažit nalézt určitou dohodu. Co se týče pomocím pomoci bankám. Víme, že tady velkou roli hraje Evropská centrální banka. Já se domnívám, že monetární politika Evropské centrální banky nespadá pod státní podpory, protože její úlohou je zajistit likviditu na finančních trzích. A proto si myslím, že tady bychom měli respektovat nezávislost Evropské centrální banky a podíváme-li se na na ta systémová řešení. Je to jedno z témat, které jistě ještě pojednáme, abychom tady měli vytvořeny rovnováhu, o které se tady hovořilo. Zazněla také zde nezbytnost prohloubit toto téma a některé pozměňovací návrhy se ubírají tímto směrem. Myslím si, že bychom možná mohli zohlednit některé z nich abychom tam zahrnuli aspekty, které se objevují v současných diskusích. Znovu se vracím ke státním půjčkám. Máme tady pracovní skupiny, v nich jsme pracovali a navrhli jsme našim pracovním skupinám, aby se snažili předložit nám určité návrhy pro určitou modernizaci tohoto aspektu, čili veškeré veškerá jednání, která probíhala v souvislosti s touto zprávou, se odvíjely i na úrovni pracovních skupin, abychom nalezli co nejsprávnější řešení. Čili na závěr, myslím si, že byla předložena řada pozměňovacích návrhů. Mnoho z nich může být předmětem eh, dohodovacího řízení a zapracování. Musíme být flexibilní a listě nám to umožní postupovat společně tak, abychom vytvořili vyváženou zprávu, která zohlední správnou politiku hospodářské soutěže abychom podpořili trvale udržitelný a inteligentní hospodářský trh, který bude začlenující a nikoliv vyčlenující. Děkuji vám. Uh, thank you, Uh... Děkuji, Antolina. Uh, Gunnar se chtěl ještě vrátit k jedné věci, myslím, a potom zase vy. Uh, I do not want to prolong... Já si nepřeji tuto diskuzi prodlužovat, ale když už tady máme takový uh, takovou hezkou debatu, tak eh, možná jenom takový nápad, eh, co se týká těch kompromisů, o kterých mluvil náš zpravodaj. Já si myslím, že když tady mluvíme o těch službách obecného hospodářského zájmu, tak si musíme uvědomit, že ti z našich občanů, kteří jsou na nich nejzávislejší, by měli mít také ty nejlepší možnosti, protože na těch službách jsou závislí. Já sám si dovedu představit jen velmi málo důvodů, proč by právě tito občané měli být vyloučeni z možnosti volby. Z možnosti si vybrat nejkvalitnější službu. Je to přesně, jak říkal zpravodaj, je to otázka stejných podmínek pro všechny. Podle mě by dotace a podporu neměly dostávat společnosti a výrobci, ale spíše občané, spotřebitelé by měli mít možnost si vybrat dobrou službu. Protože to nebude znamenat jen rovné podmínky pro všechny, ale také dynamický vývoj hospodářské soutěže. A pluralitu volby. A já si myslím, že jsme viděli změny v sektoru telekomunikací. V současné době je v tomto sektoru jen málo proti hospodářské soutěži, ale před pár lety ještě spousta lidí z různých politických táborů chránili monopol v telekomunikacích, protože měli pocit, že tímto způsobem budou poskytovány ty nejlepší služby. A já si myslím, že to, co tady říkal zpravodaj, je dobrý způsob, jak zajistit nějakého společného jmenovatele a kompromis, který zajistí stejné rovné podmínky pro všechny. Antolín? Sí, yo agradezco esta, esta matización que, que realiza. Děkuji mnohokrát ještě za toto mm, upřesnění, co se týče služeb veřejného zájmu. Zde se jedná o určité typy služeb, které mají pomáhat občanům a často nejsou jaksi přímo střižené na trh, ale tvoří část veřejné odpovědnosti, odpovědnosti veřejného sektoru. A proto je důležité zabezpečit, aby potom nebyly příliš drahé v případě, že jich bude nedostatek. E, a s ohledem na veřejný zájem Eh, sem nemůžeme zasahovat, protože to spadá do oblasti subsidiarity, ale měli bychom vyslat jasné poselství, že tam, kde je to možné, měli bychom usilovat o zvýšení větší kapacity, zvýšení konkurenceschopnosti tohoto typu služeb. Myslím si, že to, co navrhuje Otmar, je poměrně vyvážené a jistě by to mohlo sloužit jako základ pro kompromisní formulaci této části zprávy našeho výboru. Thank you very much. Dobře. Já vám velmi děkuji. Zatím ještě nemáme stanoveno datum hlasování na výboru. Mohlo by to být v lednu, ale to bude záležet na tom, jak se dohodneme, co se týká Eh, toho časového harmonogramu pro zprávy z vlastní iniciativy. Budeme o tom mluvit na zasedání koordinátorů. Pokusíme se tam vměstnat ten povolený počet zpráv z vlastní iniciativy. A já samozřejmě navrhnu na konferenci předsedů, aby ty výroční zprávy byly mimo tuto kvótu, abychom tím neomezovali naši práci z vlastní iniciativy. Zatím mi ještě nikdy nevyhověli. Ale uvidíme, počkáme na kompromisy, které navrhne Antolin a potom sestavíme nějaký vhodný časový harmonogram. Tak já si myslím, že to je všechno pro dnešek. Takže mohu uzavřít dnešní jednání. Děkuji.